zprávu k tomuto tématu a hlasovat budeme zítra. Rád bych vás informoval o tom, říká pan předsedající, že zde máme žádost ohledně hlasování.